Eh, souladu eh, národních rozpočtů, které musí respektovat fiskální standardy EU. Žádný členský stát do budoucna si nemůže dovolit nerespektovat tato kritéria. Děkuji.